kolegům. Já mám jednu otázku, která se týká operací, jak jste to právě probral v Maďarsku, týkající se obrany, zejména pokud jde o boj s piráctvím a vysoká představitelka před několika měsíci byla v regionu a snažila se zabezpečit spolupráci mezi Keňou, Sešelami a jinými zeměmi, pokud jde o právní asistenci, pokud jde o boj proti piráctví. Ovšem její úsilí zatím nejsou korunovány úspěchy. Byla také řeč o těchto otázkách. Hovořili jste o zprávě eh, pana Langa, zvláštního eh, vyslance z OSN a také i místní soudy v Somálsku Hovořilo se o tomto všem v Budapešti. Pokročily diskuze s jednotlivými státy regionu, pokud jde o soudní pomoci, protože poslední události nejsou příliš pozbuzující. To je otázka, kterou jsem vám chtěl nejprve položit a určitě moji kolegové budou mít další otázky. Děkuji, pane předsedo. Zdravím vás, pane Popovský. Doufám, že toto organizační schéma nebude mít žádná volná políčka nakonec, jako je tomu doposud, protože potřebujeme plno lidí, abychom právě mohli vykonávat eh, všechny funkce a nečekat eh, na nějaké naléhavé události. Nebude to tedy žádná revoluce, ale doufejme, eh, momentálně probíhají revoluce kolem nás, revoluční hnutí a jak na to budeme reagovat. A doufejme, že Evropská unie bude reagovat velice konkrétně. A víme, že se nešli, sešli neformální ministři zahraničních věcí a zřejmě všechny otázky nebyly zodpovězeny. Naopak bylo řečeno, když hovoříme o vojenských opatřeních, nebo ne, země, jako je i Libie, a když skončí Kadáfiho doba, tak aby tato země se nedostala do neúspěchu a víme, že jak to probíhá v Tunisku, v Alžírsku potenciálně rovněž eh, a víme, že Libie, Gaddafiho Libie byla založena na určité ideologii. A obvykle, když je tam několik eh, etnik, tak eh, to nedopadá eh, dobře. Je třeba, aby, abychom se vyhnuli nějakým dramatickým situacím a je třeba, abychom konkrétně věděli, co s tím uděláme, protože jsou to naši přímí sousedi. I v USA dobře vědí, že tam nebudou vítáni, ale je třeba, abychom využili všech našich pravomocí, je třeba také poskytovat humanitární pomoc, i když zatím je krátkodobá, ale všem to nestačí. Nestačí, že budeme dávat eh, nějaké peníze Červenému kříži. Je třeba, abychom vyslali patřičné osoby, protože si myslím, že ty místní kapacity jsou prozatím nedostačující a bude třeba naplánovat určitá opatření a konkrétní akce. Doufejme, že nás evropský vojenský personál také počítá s záporným vývojem. K čemu by došlo, kdyby Kadafi začal střílet do svého lidu a to masivně? Co bychom udělali, kdyby jako to udělal Saddam Hussein, eh, začal brát Evropany do rukojmí. Doufám, že už máte několik eh, plánů či projektů, jak by to dopadlo v tomto případě. A dále. Doufejme, že budeme mít velmi dobré koordinační schopnosti, abychom udělali vše pro, aby naši státní příslušníci byli kryti řádnými opatřeními a aby každý stát nevysílal své vlastní letadlo či svůj vla, své vlastní plavidlo. A jak byste zaručili právě v záporném případě evakuaci všech? Děkuji. Pane předsedo. Děkuji panu Popovskému. Toto bylo, myslím, první z několika jednání, ale když se podíváme na některé problémy, na které pan Popovský poukázal, zejména Libie a potom tedy otázka organizace SVČ, ale teď tu máme tuto specifickou situaci. Ta otázka Libie, ono to možná se dá rozšířit na celou severní Afriku, když hovoříme o této věci. Je to e, skutečně přelomová věc a ukazuje to, co v Evropě, co nám chybí, co nemáme z hlediska, e, a to jsou informace. Když se dívám na tisk, na to, co se v něm píše, zdá se mi, jako kdyby nám chyběl hodnověrný zdroj. Všechno je založeno na nějakých zvěstech a povídačkách, ale chybí tady nějaké jasné objektivní zhodnocení. A mě by zajímalo, zda SVČ disponuje skutečně spolehlivými informacemi o tom, co se v Libii děje. Protože my stojíme před různými možnostmi, různými volbami, ale tyto volby je možné učinit jedině na základě eh, důkladné znalosti toho, co se v terénu děje. A musíme zajistit stabilitu a eh, demokratickou změnu v eh, Libii. Ovšem otázkou je, co se vlastně až doteď stalo. Opravdu došlo k bombardování civilistů ze strany armády, nebo do k němu dochází? V takovém případě by bylo důležité eh, zavést bezletovou zónu. Ale musíme vědět, kolik lidí přišlo o život. Slyšel jsem dokonce 300 tisíc, někteří říkají 10 tisíc. jsou tu obrovské rozdíly v informacích. Takže z, ze zákl- z politického strategického hlediska musíme nejprve vědět, co se děje. Pak se teprve můžeme rozhodovat. Ale tyto zásad, tato zásadní fakta nám chybí. Takže pomohlo by už, kdybychom mohli říct, kolik bylo obětí a k jakým druhům represí dochází vůči těm, kdo demonstrují. A pak se vrátím ještě k tomu specifickému eh, charakteru toho libického problému, to, že tam jsou ty různé kmeny a tak dále, to historické pozadí, vývoje Libie. To všechno jsou věci, které je potřeba velmi vedlivě zvážit, protože my si nepřejeme vznik nového Somálska. Tentokrát ovšem na pobřeží Středozemního moře. Další, co nám chybí, je organizace. Považuji za dosti vážné, že sice máme delegaci, ale nikdo, žádný stát ji nevede. Tak jak můžeme, jak můžeme pak hovořit o repatriaci občanů? Jakou roli, koordinační roli má Evropská unie? Já tady vidím jen různá úsilí různých států, která eh, nejsou koordinována ale nemáme žádný stát, který by zajišťoval celkové velení na místě. Budeme mít tedy takovéto nejvyšší velení operace nebo ne? A pokud jde o tu organizační otázku, potřebujeme také vědět, co dělají um, vojenské složky, spravodajské složky. Vy jste zmínil, že existuje jakási task force, ale v rámci, je v rámci toho aktivní i ta rada pro eh, zvládání krizí, kterou jste zmínil v první části svého projevu? Účastní se i na, na, tomto, na této evakuaci, protože musíme vědět, jaké je to relevantní fórum. bohužel v Evropské unii je množství různých orgánů, které všechny chtějí koordinovat, ale nikdo je nekoordinuje. Jak to tedy bude? Zatím tu žádné výsledky nevidím. Zatím vidím jen kroky jednotlivých členských států. A osobně jsem skeptický a velmi znepokojený, nevím, jestli se nám podaří překročit hranice eh, toho, co bylo eh, stanoveno. A také, jestli se nám podaří splnit to, co chce rezoluce, včetně té bezletové zóny. Jsou tu i další věci. Pokud jde o to eh, operační celkové ústředí, kde by bylo velení. A teď ještě k výmarské iniciativě. Mně se zdá, že tady se rýsuje něco skutečně nového. Je tu otázka tedy toho jednotného eh, velení, které by někde bylo ale musíme dobře zvážit, jaké by mělo vytvoření takovéhoto štábu eh, přednosti a nevýhody. Jestli je potřeba takovou strukturu vytvářet oproti té struktuře, struktuře, struktuře stávající. A jestli by to plnilo ten úkol, který si od toho paní baronka slibuje. Uh, monsieur le vice-président Lisek. Děkuji, pan místopředseda Lizek. Thank you, Chairman. Postanowiłem mówić po polsku, e, bo co prawda dziennikarze... Rozhodl e, jsem se, že budu hovořit polsky. A vzhledem tomu, že budu hovořit k, jako Polák Polákovi, tak budu hovořit polsky. Je tu několik otázek. Jedna je institučně strategická, jedna je konkrétnější. Takže za prvé, Lisabonská smlouva a jaké jsou dopady Lisabonské smlouvy. Musíme si uvědomit, jaké to má dopady na implementaci eh, zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie. musím se vás zeptat také na nadcházející polské předsednictví, které bude následovat po maďarském předsednictví. Ta předsednictví mají možná tak, dalo by se říct, různou intenzitu, pokud jde o zaměření na zahraniční politiku, ale polské předsednictví, které se blíží, jak to již oznámil premiér a ministr zahraničí, se bude velmi intenzivně snažit pokročit v této oblasti. Já teď nechci samozřejmě žádné podrobnosti, žádné konkrétní podrobnosti, ale zajímalo by mě, jak se vy, paní baronka Ašnová, díváte na možnosti spolupráce s předsednictvím v oblasti bezpečnosti a zahraničí? A pokud případně nějaké podrobnosti k, tom, k této záležitosti máte. Velmi rádi bychom je slyšeli. Druhá strategická záležitost, na kterou se chci zeptat, se týká partnerství a spolupráce mezi Evropskou unii a NATO. Vyslechli jsme mnoho různých názorů jak v tomto sále, tak v rozhovorech s generálním tajemníkem NATO. Slyšeli jsme mnoho různých prohlášení o povaze této spolupráce, o nutnosti koordinace a to těsné koordinace. Ale mě by zajímalo, jak vnímáte vy tento vztah jak, jaká jsou rozhodnutí. Byla přijata nějaká rozhodnutí, zejména pokud jde o vaši osobní účast ve vztazích mezi EU a NATEM. A pak velmi konkrétní dotaz, který musím položit vzhledem k tomu, že jsem eh, zpravodajem ke Gruzii a misi v Gruzii Víme, že teď tedy jsme svědkem stabilnějšího období, ale máme obavy, pokud jde o plnění dohody z roku 2008, protože tato dohoda plněna není. Pozorovatelská mise Evropské unie nemá přístup k těm oblastem, které jsou pod kontrolou Ruska, v Osety a v Abcházii takže se chci zeptat, jestli došlo k nějakému posunu, pokud víte. Děkuji, pan Budíkov. Danke, Herr Vorsitzender. Um... Děkuji, pane předsedo. Já bych rád položil pár dotazů. Úvodem možná jsem vás špatně pochopil, panem Popovsky, ale vy jste hovořil o té krizové platformě, Crisis Platform. Eh, jakým způsobem to máme vnímat? Pro, eh, nedojde tady k nějaké paralele s tím, co dělá vlastně eh, zástupce komise, který se zabývá problematikou krizí. Pak jste hovořil o pooling and sharing. Eh, zaznělo to na neformálním zasedání ministrů obrany a to je něco, co by mělo se hrát úlohu v těch eh, oficiálních vztazích, ale příliš se o tom nehovoří. Takže já bych chtěl vědět, eh, zda došlo k nějakému konkrétnímu posunu a pokud ano, tak k jakému. <clears throat> Za třetí, rád bych se také dotázal na Libii. podstatě již od roku 2006 probíhalo společné cvičení IVAK 06 a mm, vlastně nacvičovalo se, jak by eh, několik tisíc občanů EU mohlo být eh, evakuováno ze země mimo Eh, území EU v případě nějakého krvavého eh, konfliktu. Takže je to téměř eh, pět let, co proběhlo toto první cvičení a Nyní jsme velice překvapeni po pěti letech, že probíhají pouze akce na národní úrovni. Mm, jsou tady němečtí příslušníci, kteří helikoptérami se snaží evakuovat několik občanů a tak dále. Takže ty kapacity, které jsme vybudovali eh, před pěti lety, eh, táži se, eh, zda byly využity a pokud ne, tak proč? A konečně Evropská unie mm, se rozhodla, že přijme sankce navrhované Radou bezpečnosti OSN. A to je samozřejmě výborné rozhodnutí, ale dle mého názoru Eh, to nestačí. Bezletová zóna a otázka je, zda paní Eštnová eh, chce, abychom postupovali v součinnosti s našimi partnery eh, či nikoli je tady i postoj eh, americké mm, administrativy. Já myslím, že bychom se měli eh, seriózně zabývat tím, eh, jaký je náš názor, jakým způsobem skutečně tu problematiku vnímáme. Pokud je o Karafiho, on stále má možnost získávat prostředky prodejem ropy a uniknout, protože není bezletová zóna. Proč eh, my se omezujeme pouze na to, co bylo rozhodnuto OSN? Eh, proč nejdeme dále? Proč eh, nejsou sankce nastavené na obchodování s ropou, na finanční transakce, zákaz létání a tak dále? A ještě dotaz týkající se Somálska. Pokud jsem dobře pochopil diskusi, která probíhá, tak v tuto chvíli se Eh, uvažuje o třetí operanci po Atalantě, eh, aby bylo, a u EGM by bylo ještě druhé u EGM. Eh, jedná se o dohled nad somálským pobřežím. Je třeba se ale uvědomit, že v průběhu posledních měsících Eh, de facto v rámci všech operací Atalanta se piráctví eh, v Somálsku stalo modelem, který je již eh, zakořeněn a stalo se to jakýmsi business modelem, který je velice úspěšný. A ve finále musíme konstatovat, eh, že eh, ty případy se neustále opakují. A pokud jde o vnitrozem, vnitrozemí, eh, je třeba konstatovat, že celá řada odvětví je napojena na, na tuto činnost. Paní Štnová hovořila o globální strategii, a já bych chtěl vědět, eh, zda tedy má nějakou eh, přesnou představu, jak by tato strategie měla vypadat. Poslední otázka. Já myslím, že mm, trochu pokulháváme eh, za tím vývojem v arabském světě. Mm, samozřejmě jsou tady ty případy přesunu soukromými letadly, ale eh, měli bychom si říci, jak, jaké stanovisko zaujmou vůči tedy tomuto eh, arabskému regionu. A to je věc, o, o které se vůbec nehovoří. A mě by zajímalo, eh, kde o této otázce můžeme diskutovat, kde o tom můžeme hovořit. Já, vielen Dank. Ich hab... Děkuji. Ehm, mě by zajímala otázka týkající se eh, Libie. Eh, jak to vypadá s těmi úvahami o vytvoření bezletové zóny a jak eh, tedy dosáhnout toho, že to bude ehm, dodržováno? Je třeba postupovat na té vojenské úrovni. Nestačí, že pouze vyhlásíme bezletovou zónu Druhá věc. Eh, otázkou je, zda eh, počítáme s tím, že zapojíme do toho i egyptské a tuniské vojsko. Eh, je to otázka, kterou se někdo zabýval či nikoli. Samozřejmě Eh, jsou tady vojenské zásahy, to já dobře chápu, ale s tím jsou eh, spojená obrovská rizika. Ehm, pokud je o Libii, ehm, velice dobře víme, že je velice dobře vyzbrojená. A pokud je o mm, bezletovou zónu a pokud by došlo k nějakému bombardování a tak dále, mohlo by to přerůst eh, v ehm, rozsáhlý válečný konflikt, který by mohl trvat velice dlouho a to je nebezpečí, které nemůžeme podceňovat. Takže jak reagovat na takovou situaci? Máme nějaké pozitivní případy z minulosti, eh, že eh, proběhl nějaký takovýto zásah, eh, který by přinesl zlepšení situace. protože pak se dostáváme do situace, která mm, v podstatě, kterou lze kvalifikovat jako okupaci. Když eh, tedy uvažujeme o těchto věcech, eh, tak eh, je třeba si říci, jakým způsobem budeme postupovat, jaký bude eh, harmonogram, jaká bude první etapa, druhá etapa a tak dále. A především eh, musíme vycházet i ze zkušeností z minulých zásahů. Další otázka týkající se rozpočtu na humanitární činnost a řízení krize. Hovořilo se tady o tom, že je tady Um, takový názor, že by se měly dát dohromady ty prostředky určené pro uh, humanitární činnost a o co tedy, uh, o co tedy konkrétně jde, jaké je k tomu vaše stanovisko? Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane Popovský, že tu dnes s námi jste. Nemohu než souhlasit s tím, co jste řekl, že Evropská unie by měla eh, jednat rychle a efektivně. Ale aby to bylo možné, musíme mít spravodajské informace. A agentu, protože nemáme spravodajskou agenturu, tak mě by zajímalo, jestli spravodajské agentury členských států sdílí s SVČ své informace, to, co ví z terénu, a jestli tedy se ne, nepracuje pouze s tím, co říkají média. Otázkou zní, zda máme konkrétní scénáře a plány. Zvláště pokud jde o e, vynucení vymáhání bezletové zóny. A e, také rakety SCAD, které by e, dostřelili teoreticky až do Itálie, čili na území Evropské unie. Máme nějaký plán pro případ, že by chtěl Kadáfi zneužít tyto rakety? Jaká by měla být naše reakce? Já myslím, že by to nemělo být pouze reaktivní na něco, ale měli bychom předem vědět, že se to něco takového může stát. Měli bychom mít eh, zpravodajské informace a scénáře. A víme, že Evropská unie navázala jisté kontakty s prozatímními orgány, eh, řekněme, jestli tomu tak můžeme říct, v Benghazi. Nevím, jak tomu přesně eh, říkat, tomu te, te, této organizaci nebo těmto orgánům, ale každopádně tu byly určité žádosti o podporu. A mě by zajímalo, jestli již se pomýšlí na civilní humanitární mise v Libii, jak budeme reagovat na tuto žádost se, ze strany těchto dočasných orgánů v Bengázi. Děkuji. Merci. Děkuji, paní Brautnerová. Merci. Sorry. Jen pár otázek. Somálská mise. Ještě jsou nějaký školení, vyškolení vojáci. Co se s nimi stalo? Přece mělo by jich být 900. 900 vytrénovaných, vyškolených vojáků jaký, by, jaký je jejich osud. Druhá otázka, to je ten uh, úřad pro krizové situace, Crisis Management Authority. Vy říkáte, že se tady schází v, v době krizí, ale my bychom potřebovali stálý orgán, eh, kde se lidé neschází pouze ad hoc, když vypukne krize, ale lidé, kteří již sledují nějaké země ještě předtím, než to přeroste do skutečně plné krize. Přála bych si takovýto stálejší orgán. A pak se chci připojit ještě k, ke kolegům s otázkou, jaká je tedy strategie pro tento eh, region. Pořád ještě jednáme se Sýrií, snažíme se zlepšit naše vztahy a ještě před pár týdny se říkalo, ano, jde to velmi dobře. Já si říkám, co to tady vlastně děláme? Ještě minulý týden, v úterý, libyský eh, ministr vnitra byl v Bruselu a vyjednával tady o eh, balíčku pomoci v hodnotě 50 milionů. To bylo v úterý, minulý týden. Já nevím, ale nemělo by nám dojít, že možná tady opravdu děláme něco trochu špatně? když teď vidíme, co se v té zemi děje, že tam vypukla taková to krvavá taková revoluce, konflikt, jak neměli bychom přehodnotit náš vztah i k zemím, kde ještě plná revoluce nepropukla, které ještě nejsou v tomto stavu? Takže jaká je naše strategie vůči Jemenu, Bahrajnu, Leb- Libanonu, Sýrii a dalším? Kam, co vlastně děláme? Jak je možné, že se tohle děje? Můžete mi říct, kde se odehrává diskuze na toto téma? Merci, mais je suis pas sûr qu'on aura tout... Děkuji, nevíme, jestli dostaneme všechny odpovědi dnes odpoledne, protože trošku máme těch otázek mnoho. Pan Kelam. Merci beaucoup, président. Děkuji, pane předsedo. Já vám chci poděkovat za tuto informaci, pane Popovský. Chci se zeptat na harmonogram. Máte nějaký časový nástin toho, vytvoření, sestavení toho jednotného systému pro řízení krizí. Zmínil jste, že se stále probíhají různé úvahy, jenže problém je, že jak si krize na nás nečekají a pak jsme vždycky zaskočeni jako obvykle nějakými revolucemi, jako teď ty revoluce v arabských státech. Takže já se táži, mohli bychom mít nějakou aktivnější nebo preventivnější strategii. A teď eh, k schůzce v Budapešti. Mně se zdá, že zatím jsme pouze reaktivní. Pouze reagujeme na situaci a to ne příliš koordinovaně. Takže otázka stojí takto. Jaké scénáře si jsme schopni eh, představit, kdyby se eh, li- libyský diktátor uchýlil k nějakým zoufalým krokům. Nebo kdyby se z Libie stal eh, jaksi zkrachovalý stát, kde se veškeré státní struktury rozloží. Co si pak počneme? Já si myslím a souhlasím s některými svými kolegy, že Evropská unie se musí připravit na civilní misi, kterou by zároveň podpořily vojenské složky, protože eh, za této situace pouhá civilní humanitární mise toho příliš nezmůže. A konečně mi dovolte citovat pana Gualtieriho, je, o jehož zprávě se budeme bavit. On zmiňuje, že potřebujeme přístup, který by byl integrovaný, ale že zatím tu nejsou žádné známky, že by se taková politika formovala. Čili můžete prosím na tu to otázku nějak reagovat? Merci, monsieur Popo. Děkuji, pane Popovský. Máte opravdu velmi ambiciozní agendu. Velmi ambiciozní a nevím vůbec, jestli jsem schopen a jestli jsem dobře připraven, abych odpověděl na všechny vaše otázky. Pokusím se o to. Starting with, uh, uh with Atalanta and the specific question. Takže Atalanta a otázka justiční spolupráce. Zpráva pana Langa je na stole, je poměrně nová. Mnozí ministři Budapešti reagovali pozitivně. Musíme analyzovat možnost posílení kapacit v jednotlivých zemích. A je tu kontroverzní záležitost financování nějakých eh, záchytných zařízení a tak dále. Ale když tyto kapacity nebudou, tak pak dohody, ty různé transferové dohody s těmi zeměmi by de facto nemohly být uplatněny. A protože teď revidujeme mandát operace, tak také čekáme, jaké informace dostaneme z terénu ohledně tedy mandátu operace Atalanta a toho, jak, jak by měl být tento mandát upraven, tak aby dopad té operace byl dlouhodobý. To je otázka našeho přístupu k celému eh, tomu regionu, celé této oblasti. A to je něco, co je na pořadu jednání. My chystáme ministerskou zkusku v březnu a ve vojenském výboru a v PSC budou probíhat další práce. Vy jste tady hovořil o otázce eh, určitých postů, eh, které by měly být obsazeny. Eh, to je otázka následujících týdnů. Budeme postupovat velice pečlivě. Samozřejmě to vše už se provázáno s, okáz, s otázkou harmonogramu a využití struktur. Je třeba si uvědomit, že nejprve je třeba systém stabilizovat, je třeba provést odpovídající nábor, a následně na základě výsledků mm, všeobecné rozpravy o globálním přístupu je třeba si říci, zda potřebujeme něco více, mm, zda je třeba něco upravit a k tomu samozřejmě budeme potřebovat určitý čas. Eh, já tím nechci říci, že pouze mm, budeme čekat, až eh, krize přejde a nebudeme nic dělat. To v žádném případě není eh, naším záměrem. Samozřejmě chceme reagovat na eh, všechny krize. Všichni jste se tázali na politiku EU eh, e vůči eh, regionu Severní Afriky, vůči arabskému světu. Pokud je o tuto, eh, tuto otázku. Samozřejmě to je všechno součástí i revidovaných eh, politik, eh, s tím se počítalo, ale nyní se to stálo mnohem urgentnější. Um. 11. a 12. března proběhne debata, vlastně veřejná rozprava s ministry zahraničních věcí, kde se bude diskutovat to, jak tedy postupovat na nějakým centralizovaným způsobem a to se bude týkat i eh, severoafrického regionu. Uvidíme, jakým způsobem jsme schopni postupovat na bilaterální úrovni, eh, regionální úrovni. Bude se diskutovat o otázkách financování, celá řada takovýchto témat. Eh, nyní Libie. Pokud je o eh, tedy tu diskusi eh, s představiteli Libie, tam eh, se diskutovalo o nějaké smlouvě, o pomoci. Tato byla samozřejmě zmrazena v tuto chvíli. My bychom chtěli, aby Evropa zde sehrávala určitou úlohu, abychom posílili naši důvěryhodnost. Je to předmětem probíhající politické diskuse. co se týče aspektu koordinace v rámci EU, je tady otázka eh, koordinace eh, loďstva, eh, letectva. K tomu se ale nemůžeme vyjadřovat my. To spadá do kompetence jednotlivých členských států. My můžeme pouze využít nástroje pro spolupráci. je to eh, vlastně využití toho vojenského štábu, eh, který eh, již byl aktivován. Na druhou stranu je však obtížné nebo nemožné přesáhnout rámec kompetencí, které máme vymezeny. My jsme jmenovali tedy styčného důstojníka, který eh, tedy působí na Maltě, který spolupracuje se zástupci 12 členských států a koordinuje eh, evakuaci občanů EU. Já se musím nyní vrátit k těm svým poznámkám. Takže kliby. To se opět týká regionální diskuze, region přístupu eh, k celému regionu Severní Afriky. Ano, je pravda, že by se nám hodilo mít více informací. A mnozí z vás to zmínili. Sdílení informací však má své limity. Nemáme spravodajskou agenturu, myslím, že v dohledné budoucnosti ji mít nebudeme. I když si vzpomínám ještě svých časů ze svého působení eh, v radě, že po madridských atentátech se ta myšlenka objevila, ale pak byla opět opuštěna. Máme přístup k těm informacím, které jsou s námi připraveni sdílet zpravodajské orgány členských států. A k tomu máme právě to situační centrum. Tam existuje systém sdílení informací. Situace v Libii je specifická, neboť tam nemáme delegaci. Naše tuniská delegace je akreditovaná i pro Liby, takže v terénu nikoho nemáme, respektive jsou tam dva kolegové z komise za DG Echo, kteří eh, se tam podílí na humanitárním úsilí, ale nemáme tam řádné zastoupení nebylo přijato žádné rozhodnutí eh, ohledně jmenování nějaké země vedoucí, pověřené vedením. Koordinujeme s maďarskou ambasádou v Tripolisu, ale bychom aspoň zajistili koordinaci mezi šéfy misí, ale ne všechny tyto, tato velvyslanectví eh, tam mají své lidi, protože někteří již evakuovali své Eh, diplomatické představitele a někteří jejich počty snížili. Ale snažíme se pracovat s těmi, kteří jsou k dispozici. Já se snaží, snažím ty otázky nějakým způsobem a ty odpovědi uskupit tak, aby to, co vám řeknu, bylo trošku sro, s, ucelenější. Teď k té bezletové zóně. Zatím se o tom nediskutujeme protože to by si vyžadovalo rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN. Víme, jaké bylo rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN a jsme připraveni ho implementovat. A v rámci našich kompetencí, kompetencí Evropské unie, můžeme jít ještě nad rámec této rezoluce, pokud jde o třeba zmrazování aktiv. Víte, že k té rezoluci byla, jsou dva dodatky týkající se zákazu eh, vydávání víz a dále zmrazování aktiv. A my můžeme autonomně jít ještě nad rámec tohoto seznamu při uplatňování finančních postihů. To jsou diskuze, které teď v radě probíhají. Nevím, jaký je poslední stav, protože se o tom zrovna teď mluví. Ale je to něco, nad čím se zamýšlíme. Ovšem, zatím se nehovoří více o žádném dalším příspěvku směřujícím k bezletové zóně. A používáme, pokud jde o vojenské prostředky, pak používáme pouze dopravní prostředky, to znamená vojenské lodě a letadla na přepravu našich občanů. A teď je naše regionální námořní kapacita v Somálsk, u Somálského poloostrova. Vyškolení uh, pobřežních hlídek, to by vyžadovalo poměrně značné zdroje. Musíme na to nějakým způsobem získat nebo identifikovat finance, dohodnout se na tom přístupu a pak to teprve můžeme začít dělat. Už v minulosti jsme tu měli podobné iniciativy. Například školicí mise v Moldavsku, která odvedla velký kus práce při budování kapacit na hranici mezi Moldavskem a Ukrajinou. Tohle by mělo trošku jiný rozsah, ale je to něco, co přichází v úvahu. A teď dovolte ještě několik poznámek k systémovým otázkám, které někteří z vás zmínili. Za prvé strategické plánování a operační štáb, to víme, že není nová záležitost. A to, co tu bylo řečeno, to je naprosto platné. Musíme mít nějaké zhodnocení přínosů a nákladů musíme vidět z toho, co chceme a co potřebujeme k tomu, abychom mohli provádět a plánovat operace. První možnost je SHAPE, čili štáb NATO, pak máme těch pět eh, štábů národních, které jsme identifikovali před několika lety. A otázkou je, jestli musíme jít ještě dál nad rámec toho, Ovšem to by se musela začít vést další možná ideologická debata, které bychom se chtěli vyhnout. A dále budu hovořit polsky, abych mohl odpovědět. Takže za prvé. Víme, jaká je role rotačního předsednictví. Je poněkud omezená, protože je to vysoká představitelka, ta připravuje priority, čímž to vůbec neznamená, že nechceme spolupracovat s rotujícím předsednictvím. Ale alespoň obecně baronka Aštnová vítá iniciativy členských států, výmarskou iniciativu a další protože tyto iniciativy zviditelňují některé oblasti zájmu členských států a nechceme tuto spolupráci příliš formalizovat. Ale před budapešskou neformální schůzkou jsem tam byl dvakrát, aby se ho, abychom připravili pořad jednání, protože to de facto byla, byl náš pořad jednání, který byl připraven SVČ. Ale samozřejmě, že to probíhá ve spolupráci s předsednictvím a tak tomu bude probíhat, tak tomu bude i v budoucnu. Jsme nesmírně potěšeni tím, že Polsko vnímá otázku bezpečnosti a zahraničí jako prioritu, protože to nám pomůže pokročit v mnoha důležitých oblastech. A teď pokud jde o spolupráci mezi EU a NATO, tak já jsem si vědom omezení, která jsou s tím spojena. Ovšem myslím, že všechny členské státy se shodnou na tom, že můžeme hovořit na oficiální úrovni obou institucí a že taková výměna názorů probíhá. A moje role je, že informuji velizance PSE o svých, eh, o tom, co se děje, jak to vypadá s NATem, jak se jedná s NATem. A eh, pokud jde o misi v Gruzii, tato mise eh, plní nadále velmi užitečnou úlohu bez ohledu na její omezení. Neboť je to jediná mise svého druhu v tomto regionu. A je tu otázka okupovaných území, také rozhovory, které probíhají v Ženevě, které vede pan Pierre Morel, zvláštní představitel. A to je právě forum, na němž chceme dospět ke konkrétním výsledkům. Ale ještě jednou říkám, že gruzínská mise je operativní, je to jediná mise svého druhu v regionu a je proto velmi důležitá. Ja, Pokud jde o vztahy mezi vnějšími vztahy a komisí SVČ a komisí nejsme vůbec v konkurenci, my bychom chtěli eh, externě řídit a řešit krize a snažíme se rozvíjet partnerské vztahy se všemi službami komise. Musíme prokombinovat různé nástroje, máme i koordinační buňku, pokud jde o vojenské velitelství v Evropě, máme také i generální ředitelství ECO. Prostě vše to musí být eh, řádně skoordinováno. Pokud jde o pooling a sharing, jak vypadá nynější situace? Chceme identifikovat eh, současné kapacity, nemám detaily, neznám přesný stav. Eh, máme také generální inspektory. V každé zemi se jim říká jinak. Požádali jsme o to, aby identifikovali všechny možnosti a zpracovali zprávu koncem května pro ministry obrany a doufejme, že v tu dobu budeme mít lepší představu o situaci. Jak jsem hovořil, existuje i bezletová zóna, možné hlídky, pobřežní hlídky v Somálsku. Nechci být příliš dlouhavý. Pokusím se odpovědět v angličtině. Máme, tady harmonogram. máme tu harmonogram pro uh, na, nastavení toho uh, systému pro zvládání krizí. Chceme ho dále uh, rozvíjet podle vývoje situace. Integrovaný přístup, jistě, to představuje velkou výzvu. Prozatím máme různé nástroje, ale výhoda je, že všechny tyto nástroje jsou nyní schromažděny na jednom místě obrana, diplomacie a rozvoj, protože máme i také do určité míry i zodpovědnost za rozvojové programy, programy rozvojové pomoci. A my tuto integraci chceme využít. Že Eh, pane Gvaltieri, velice stručně, prosíme. Molto brevemente, solo un punto perché... Budu se snažit být velmi stručný a položím jednu otázku týkající se obětí a využití letadel, které by mohly bombardovat civilisty v Líbii. Žádná odpověď nepadla. Znamená to, že nemáme spolehlivé informace? A nebo je to vše utajené, důvěrné? No, I'm sorry, that was... Já se omlouvám, já, to je moje chyba. Máme určité odhady vycházející z informací ze SICENu, satelitního centra z členských států, ale máme, pokud jde o tedy oficiální, jestli tomu můžeme říkat oficiální údaje z Libie, to je 300, ale jinak máme také informace založené na zprávách nevládních organizací, které jsou v terénu a dalších zdrojů a tam je to mezi 600 a 3000, ale stále to ještě není spolehlivé, je to těžko ověřitelné. Bien, monsieur Pane Popovský, děkujeme a doufáme, že je to první výměna z dlouhé série výměn názorů. Vždy jste vítán a rádi bychom od vás dostali pravidelné informace o zavedení vaší ESVČ, ale o i dalších operací. Bohužel nemohu nyní otevírat další rozpravu, protože už jsme hovořili mě o všem. Dávám vám slovo na jednu minutku ještě. Uh, thank you, um... Děkuji vám. Já jsem si jenom říkal, proč jsme tady měli zástupci generálního tamníka pro, z SVČ? Jaká je jeho reakce na zprávu, že SVČ vynaloží 10 milionů eur na PR vzhledem k tomu, že už teď přesahuje ten původní rozpočet. A měla být rozpočtově neutrální SVČ. Well, I'm, uh, I don't have any details. Uh... Já nemám k tomu žádné podrobnosti, nemohu se k tomu vyjádřit, to je pro, i pro mě něco nového, to, co říkáte. My teď vytváříme komunikační tým, ale to nebude příliš velký tým. Zatím musíme hodně improvizovat a chceme mít pochopitelně dobrou komunikační jednotku a to je něco, co se zatím plánuje, ale nemyslím si, že ten náklad by byl, měl být tak vysoký. Děkuji, pane Hlery, tak můžete se zeptat velmi stručně. Eine Frage, ähm, EU e ja eine ganze Reihe. Moje otázka je následující. Existuje celá série různých generálních štábů, k dispozici, ale v případě, že by došlo k nějaké civilní či vojenské intervenci ze strany EU, eh, jaký generální štáb bude použit? Da gibt es äh, eigentlich ist es nicht vorprogrammiert. Das heißt, äh, wenn es eine Berlin Plus Operation ist, äh, aber dann ist es militärisch. Není to naprogramováno s předstihem. Alle anderen, äh, bei allen anderen. Ähm, Každopádně by to bylo shape zatím. a jinak by se muselo rozhodovat případ od případu. Používali jsme například Nordhut, eh, postupím Paříž, to je zatím všechno a k dispozici jsou i další. Vše závisí na nabídce členských států. Děkuji. Tak jak jsem již eh, říkal, eh, budeme spolu diskutovat pravidelně. Mm, příští výměna proběhne určitě před neformálním setkáním ministrů obrany před koncem května. A jinak doufáme, že dostaneme i, ten, i to kompletní vyplněné organizační schéma, jak na to upřesňoval pan Geller. A určitě budeme mít dotazy, konkrétnější dotazy na fungování. Nyní uděláme přestávku e, dvě minuty a následovat bude zpráva pana Gualtieriho. S'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît, nous reprenons euh, les travaux avec. Začínáme opět eh, se zprávou eh, pana Roberta Gualtieri o rozvoji společné bezpečnostní a obrané eh, politiky postupu Lizabonské smlouvy. Platnost některých Některé zprávy nebyly přeloženy, ale nyní je vše v pořádku a normálně všichni kolegové se mohli s ní seznámit. Pozměňovací návrhy musí být předloženy k 8. března, to je příští týden. Poté budeme mít 15. března, to je další datum, a 12. dubna na plenárním zasedání Eh, pak v květnu to bude schváleno. Pane Gualtieri, můžete nám připomenout hlavní body zprávy, poté bude rozprava. Vzhledem k tomu, že v únoru došlo již k výměně názorů, proto vás prosím, abyste se zaměřili na přesné body zprávy a ne na obecnou filozofii, protože známe pozice v rámci SBOP a proto buďme přesní a struční. Děkuji. Eh, Děkuji. Všichni máte zprávu v ruce, všichni jste si ji přečetli, proto je naprosto zbytečné, abych eh, se pustil do podrobností. Je třeba pozměnit eh, znění v angličtině. Jsou tam eh, některé termíny, které musí být korigovány. Omlouváme se za tyto nedostatky. Vše bude opraveno. Některé věci také nejsou ve zprávě ale vy můžete udělat pozměňovací návrhy a já samozřejmě zapracuji do textu. Vzhledem k tomu, že zpráva je dost dlouhá, tak některé věci jsem dost neprohloubil. neprohloubil. Například, když hovoříme o světové, celosvětové bezpečnosti a externí aspekty, jako jsou například rakety a Ovšem Evropský parlament se k tomu již vyslovil, nebudu to opakovat, protože by nám to nic nového nepřineslo, ale zaměřil jsem se na SBOP postupu Lizavonské smlouvy v platnost. Jak jste sami viděli, máme tam základní text a je tam řečeno, že je třeba zvolit eh, takovou věc, aby bylo vše v návaznosti, to je eh, zahraniční politika a další aspekty. A z tohoto důvodu jsem chtěla udělat eh, dobré posouzení zahraniční politiky v různých situacích. A pak tam máme také zprávu E, týkající se i společné zahraniční bezpeč- a obrané politiky, bezpečnostní politiky, společné bezpečnostní a obrané politiky, hovoří se o Libii. Díky vašim pozměňovacím návrhům budeme moci ještě text obohatit. Velmi stručně. Dal jsem do návaznosti výzvu týkající se bezpečnosti. Samozřejmě, že mám na mysli nové výzvy jiné dimenzi v oblasti bezpečnosti a to v rámci možností, které existují eh, v Lisabonské smlouvě. Je třeba, abychom učinili velmi významný krok ku předu a měli globální pohled na bezpečnost. Bezpečnost musí být horizontálním cílem, musí být součástí jak interních, tak i externích eh, akcí. Dále existuje další výzva, je, potřeba, je zapotřebí, abychom pochopili roli jednotlivých institucí. Co uděláme proto, aby Evropa mohla ten krok ku předu opravdu udělat? Zahraniční politika není nějakou separátní politikou, nejbrž je součástí kompletních akcí EU a proto je třeba věnovat veškerá úsilí na to, abychom dobře vše zvážili a aby všechny organizace z tohoto sektoru spolupracovaly podívat se na právní podstaty, na různé pracovní metody. A je třeba také postavit členské státy před jejich evropskou zodpovědnost. Je to globální odpověď, komplexní záležitost. Je třeba také hovořit o strategii. A z tohoto důvodu navrhujeme mimo evropskou strategii také i zahraniční politiku nebo strategii zahraniční politiky. aby byla součástí institucionální politiky. Týká se to všech členských států. A nyní se ptáme, co členské státy dělají v rámci pilíře spravedlnosti a zahraničních věcí. Týká se to eh, vnitrostátní svrchovanosti a samozřejmě všechny členské státy musí udělat velká úsilí v oblasti bezpečnosti a zahraničních věcí. A pak se to týká i institucionálních eh, záležitostí a proto je třeba, aby Evropský parlament i Rada se tím zabývali a náš podvýbor musí požádat o tuto řádnou spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany. Je třeba, abychom také hráli politickou roli. Proč? Jestliže chceme pokročit a jít ještě dál než samotná společná bezpečnostní obraná politika, je třeba, abychom měli koherentní opatření přijatá na úrovni právních řádů, anebo nebudeme mít žádné výsledky. Proto máme spoustu práce. Evropský parlament musí hrát svou roli. Článek 36 musí být eh, samozřejmě být zohledněn, ale Evropa musí přijmout opatření v oblasti bezpečnosti a obrany. Proto je třeba, abychom eh, na úrovni našeho podvýboru těsně spolupracovali s jinými výbory, které se zabývají bezpečností, jako je výbor ITRE a LIBE. Role vysoké představitelky. Musíme dojít k politickému konzenzu. Musíme dát více pravomocí všem službám zabývajícím se zahraničními věcmi. A to vše má za cíl dosáhnout politické schody naši zástupci musí být reaktivnější, dělat více návrhů na poli rady a musí se také scházet eh, s ministry obrany. Netýká se to pouze organizace, hovořili jsme také o roli služby pro vnější činnost a ve zprávě stojí, že je opravdu zapotřebí, abychom měli dobrý systém pro řízení krizí. Ovšem nemůžeme reagovat pouze v momentě, kdy se objeví krize, ale je třeba, abychom anticipovali, plánovali a připravovali se na krize. A kolem stolu musí se sejít různí aktéři, z jednotlivých služeb i z výborů a komisí, aby to vše bylo koherentní. Služba pro vnější činnost eh, musí být považována za službu, která pracuje ve prospěch a všech institucionálních eh, organizací společenství, kde jsou přijímána specifická rozhodnutí. Hovořil jsem o řízení krizí, Hovořil jsem o organizování lepší reakce na krize. Ať už eh, padne jakékoliv rozhodnutí. A nebo pak na úrovni společenství, a nebo na úrovni rady to vše se bude odvíjet od eh, reakce, kterou si zvolíme. Ale všichni, jak jsem řekl, si musí sednout kolem stolu. Je třeba, abychom měli dobře vybavený sál, jen nejenom nějaký pouhý stůl, a kolem kterého bychom seděli. Nevracím se k různým podrobnostem, o tom jsme hovořili v minulosti, to jest o posílení, o stabilitě. Hovořili jsme také o jednotě. Prostě chceme, abychom měli středisko pro sdílené služby, které bude podporovat civilní mise a umožní mít řádné znalosti o jednotlivých strukturách, o administrativním řízení pro jednotlivé mise. Pokud jde o obranu, musíme mít eh, kompletní přehled. Ovšem to neznamená, že vojenská dimenze bude někde na okraji. Také jsme řekli, že i když často tvrdíme, že když dojde k hospodářské krizi, obrana musí být čím dál tím více integrována. Ale nesmíme pak dojít k opačnému výsledku. To riziko existuje. Členské státy se méně angažují do této oblasti a pak vidíme, že by mohlo dojít k nedostatečné koordinaci a místo kroku předu bychom udělali kroky zpět. A my chceme pravý opak. My chceme integrovat práce jednotlivých organizací v oblasti obrany. Nechci se ještě zmiňovat o dalších podrobnostech, pokud jde o operativu, je řečeno, že byla provedena studie, nákladová studie a také v rámci výmarské iniciativy se k tomu můžeme vrátit a potrhuji, Jestliže nebude žádné sídlo, no tak eh, to také bude představovat určité náklady. Pokud jde o asistenci, to je eh, právní povinnost. Pokud jde o vojenské kapacity a eh, bojové jednotky, tyto jednotky musí být pružné a budou využívány jinak eh, než pro boj. Hrají určitou roli. K tomu jsme nechtěli dojít. Pak se tam hovoří také o roli Evropské agentury obrany. je třeba, abychom zohlednili dvě evropské směrnice a tyto směrnice musí být transponovány. Možná, že už jsem byl příliš dlouhavý. Citoval jsem ty nejdůležitější body. A když hovoříme o interní bezpečnosti, existuje i externí bezpečnost. A udělal jsem návrhy, aby obě bezpečnosti byly sladěny a opravdu jsem se snažil poukázat na ty nejdůležitější problémy v rámci probíhajících misí, například v Bosně. Ale máte před očima text se všemi podrobnostmi. A pak jsem také potrhl partnerství eh, na to. Africká unie a role třetích zemí v rámci jednotlivých misí. To se nachází tady vše v mé zprávě. A teď rád bych slyšel vaše podněty, otázky a děkuji za pozměňovací návrhy. Bien, merci, monsieur Gualtieri. Euh, děkuji, pane Gualtieri. Já trochu poruším naše pravidla. Paní Brandner nás bude muset brzy opustit a vím, že bych chtěla zmínit několik konkrétních bodů, takže jí dám slovo. Děkuji. Já eh, si ušetřím eh, slova chvály. Eh, nebudu hovořit o tom všem, co se mi zdálo naprosto dokonale. Rád bych zmínil poznámky 38, 39 Eh, co jsou obrané programy a potom 45 eh, až 53. Tady eh, trochu chyběly aspekty lidských práv a v rámci podvýboru bychom mohli zmínit i ty tajné lety. Tajné 47. tam je podivné, že se hovoří o té human security. Pak takový krátký bod. Myslím, že bychom měli alespoň stručně zmínit misi v Kongu. A potom bod 60. EUTM by tam mělo být uvedeno. To je tedy v bodu 60. Já jsem eh, původně hovořil o 47. A pak 66. Eh, to je pro mě příliš slabé. Tam můžu navrhnout nějaké silnější změní a ještě tu chybí dva body. Za prvé, pořád ještě nemáme eh, nezávislé eh, kvalitativní hodnocení mise a to by, potom bychom měli znovu volat a za druhé nešíření a zbraní a odzbrojení. Děkuji ale jinak si myslím, že je to výtečná zpráva a je tu mnoho dalších eh, článků a odstavců, které vítám. Merci, merci. Po... Děkuji, děkuji za stručné vystoupení. Pan eh, místo předseda Lizek. Děkuji bardzo, pane předsedající. Měl okazji. Děkuji. Měl jsem příležitost s panem Gualtierem diskutovat ve Štrasburku o obsahu této zprávy. A i když jsme měli určité překladové problémy a neměli jsme tehdy přístup k jiným jazykovým verzím, tak jsme přece jenom probrali ten obsah té zprávy. A po úvodní diskuzi, kterou jsme vedli, bylo jasné, jaké všeobecné směřování této Eh, iniciativy. A já s tím obecně souhlasím. Jedná se o komplexní a velmi ucelenou zprávu. A někteří ve, ze struktury AS by, SVČ by s tím mohli mít nějaký problém, ale to je přece role parlamentu. Být kritičtí a poukazovat na některé nedostatky kde je potřeba, kde je ještě prostor ke zlepšení. A panu Galtierimu se to mimořádně povedlo. Budeme předkládat něk- řadu pozměňovacích návrhů v příštích několika dnech. Obecně řečeno je to dobrá zpráva. Některé body by si ještě vyžadovaly být oni zasloužili být doplněny, upraveny. Je tu otázka spolupráce se spravodajskými agenturami, je otázka přístupu k informacím, zejména informacím důvěrným a tajným, které pak nejsou k dispozici evropským strukturám, které se jsou aktivní na bezpečnostním poli. Tady by bylo dobré ještě nějakým způsobem prohloubit tuto spolupráci. A další bod, který by si zasloužil doplnění, souvisí se spoluprácí EU-NATO. A budeme mít také pozměňovací návrh, který jde tímto směrem. Merci, madame. Děkuji, paní Kopa. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Και εξαντλητικό τρόπο τη συζήτηση η Práva kolegy Gualtieriho. Myslím, že plně řeší nutnost dalších diskuzí o rozvoji společné bezpečnostní eh, politiky obrané. A tady je několik věcí. Myslím, že odstavec 8 je nesmírně zajímavý. Hovoří o solidaritě podobně jako se hovořilo o solidaritě mezi šengenskými státy. Je to velmi zajímavý příklad, protože obrana souvisí i se zajištěním vnějších hranic a ochranou evropských občanů. Ale měli bychom více poukázat na ten kontrast s realitou, kdy navzdory té doložce o solidaritě tu máme ještě stále některé otázky, zejména eh, další věc, která se týká toho, že tradičně byla tato politika jednoznačně v národním působnosti. A v této zprávě se hovoří jasně o tom, že musí být zohledněn i postoj Evropského parlamentu. Je potřeba zajistit lepší informovanost, poskytování informací našim občanům, a to i prostřednictvím evropských misí, mise, které jsou zasílány často do vzdálených konců světa. V odstavci 18 pan Galtieri kritizuje tu organizaci stávající SVČ a pak ještě další bod 29. Musíme opravdu se snažit ze všech sil a zhodnotit také, do jaké míry potřebujeme nějakou cestovní mapu a do jaké míry potřebujeme ještě tyto Eh, civilní cíle, také rozvoj vojenských kapacit. Důležité je, že se tu říká, že se musíme zaměřovat na ty události eh, v, v severní Africe, které mají význam pro vnitřní i vnější bezpečnost, zejména jižních, ale i dalších států Evropské unie je dobré, aby to tam bylo zdůrazněno. Děkuji. Pan Van Oren. Thank you very much, Chairman. Well, uh, in... Děkuji vám. S ohledem na vaši výzvu na začátku jsem raději, skoro neřekl raději nic, protože já mám některé zásadní problémy s touto zprávou která mimochodem je velmi dobře napsána, ale zdá se mi, že se tady dopouštíme určitého vytváření mýtu. Je to taky dlouhé, lidé se v tom budou ztrácet. Možná o to také šlo. Odstavec 3 hovoří o strategické autonomii. Na kom chceme být strategicky autonomní? A já myslím, že tohle stojí v pozadí celého toho argumentu. Všechny ty charakteristiky popsané v odstavci 3, to jsou všechno už věci, které řeší na to. Takže mě tady uniká logika věci. Když se podíváme na odstavec 74, můžete prosím vysvětlit smysl tohoto odstavce, kdy se tady uznává, že NATO představuje základ obrany členských států, které jsou jeho členy. Vítá návrat Francie do integrovaného velení. A to by přeci, já nechápu, jak by to mělo rozptýlit eh, jakékoliv výhrady vůči společné politice. Naopak to de facto odstraňuje. To, eh, tím zanikají jakékoliv důvody ke společné politice. Paní Kopa na konci zmínila, že musíme zmínit Severní Afriku. Já myslím, že tohle znamená, že tady schvalujeme de facto tu tripolskou eh, deklaraci a to je něco, co myslím, kdysi schválil i tak vychvalovaný eh, plukovník Kadáfi. Bien, merci. Madame Luzin. Děkuji, paní Luzin. Ja, ich werde versuchen, die Wünsche des Herrn Vorsitzenden zu respektieren. Děkuji, já bych také chtěla vyhovět eh, té vaší prozbě, pane předsedo, a nechci se příliš zabývat těmi eh, principiálními problémy. Je třeba říci, že ta eh, zpráva pana Gualtieriho je velice Eh, detailní, ale asi chápete, že to není úplně eh, v souladu s přáními naší frakce. Já nechci příliš zabíhat do detailu. Pokud jde tedy o tu vojenskou úlohu, eh, tam bych zmínila pár kritických bodů. V bodu 6 se hovoří o možnosti eh, těch civilních misí eh, v případě nějakých katastrof. A není to eh, pouze SBOP. A my si myslíme, že to je špatně. My skutečně tady eh, dochází k určité militarizaci těch katastrof eh, a myslíme si, že ten přístup je špatný. Já mám pocit, že vy tady trochu mícháte dohromady ty civilní a vojenské akce a eh, možná jste se příliš nezabývali dopady. Potom je tady bod 17. Vy na jedné straně eh, hovoříte o tom oddělení eh, toho vojenského a civilního aspektu, eh, že to není vždy možné, ale pak vlastně 10, 11, 12, 13, tam se hovoří i o spolupráci s vnitrostátními parlamenty a vy tady postrádáte určitou kontrolu ze strany parlamentu, ale na druhou stranu zde nejsou žádné eh, konkrétní návrhy, aby se zlepšila ta parlamentní kontrola. Naše frakce ale eh, v této oblasti předložila konkrétní návrhy. My bychom si přáli, aby kontrola ze strany členských států byla zlepšena. Eh, a jak říkal pan Grok, opravdu si nepřejeme, aby, s těm, aby zde docházelo k nedorozumění. Musí tady být právo na slyšení, právo na eh, schválení nebo na zamítnutí takovýchto misí a rovněž eh, zde musí existovat právo konzultovat národní parlamenty a postupovat tak, aby eh, aby mohli účastníci nebo zástupci být přímo v terénu. Rovněž je tady aspekt eh, Evropské obrané agentury. Mm, kolegové trochu znají ta, ta omezení, eh, především pokud jde o poskytování humanitární pomoci eh, a nepřeji si, aby toto všechno probíhalo pod záštitou Evropské obrané agentury. A pokud je tady o e, nedostatek e, financování e, agentury, tady si myslíme, že to je trochu špatně naformulováno. Musím říct, že tady další věc, tady jsem trochu šokována, bod 28, myslím si, že je to skutečně útok na demokracii. Eh, tady to vypadá, že členské státy by byly nuceny eh, vlastně financovat eh, vojenskou akci a tím se vlastně naprosto zruší princip koncenzu. A doch... Pokud by to nebyla militarizace, tak je to minimálně tedy omezení suverenity členských států v případě nějakých válečných konfliktů. Naše frakce je přesvědčená, že se nám nepodaří eh, dosáhnout míru eh, v případě, že pouze stanovujeme eh, priority na té vojenské úrovni. Já myslím, že my bychom měli provést vyhodnocení misí, měli bychom se podívat na Afganistán, Somálsko, Kongo a mm, ta realita nás v tom utvrdí. Monsieur Heller. Děkuji, pan Eller. Děkuji. Já se omlouvám, ale musím připojit jednu eh, poznámku politického charakteru. Komunisté a euroskeptici jsou proti té zprávě, což naznačuje, že to jde správným směrem. Je to podle mě významná zpráva. Neboť předkládá postoj parlamentu, který schválil, byl většinově podpořen. Definujeme tady civilní a vojenskou spolupráci a je to tudíž důležitý text. A proto je tak dlouhý. Odstavec 34, kde hovoříme o, o tom společném štávním velení. To už bylo v, ve, v té zprávě o civilních a vojenských strukturách. Mě by zajímalo, jestli proto můžeme stanovit nějaký časový rámec. Myslím, že je to důležité a to je něco, co bych chtěla teď adresovat i panu Van Ordenovi. Američané se ptají právě v souvislosti s Libií, jaký štáb budou Evropané používat. Oni očekávají od Evropy politickou a vojenskou zodpovědnost při eh, přístupu k Libii. Očekávají, že to bude něco, co bude doprovázet ještě činnost struktur NATO protože ve, Spojeném stát, ve Spojených státech se hovoří, jestli se vůbec mají používat struktury NATO, vzhledem k tomu, že Turecko je členem NATO a že nepřijímá účast politická v severní Africe by v tomto smyslu nebyla možná optimální. Takže já chápu obtížnost tohoto rozhodnutí, jestli by měly být využívány struktury na to nebo ne. Tudíž je tu ta priorita nalezení nějakého eh, velení a v jaký štáb bude používán. Pak chci zmínit další věc a to je význam eh, počítačové bezpečnosti, kybernetické, otázka kybernetické války. V Americe byla schválena legislativa, která vyzývá administrativu, aby s Evropskou unii vyjednala společné standardy eh, počítačové bezpečnosti, což by znamenalo, že v Evropě si musíme udělat jasno v tom, jaké struktury máme. Spojené státy zcela jasně nadnesly tuto záležitost, tudíž, že by si přáli, aby vznikl jasný přístup k otázce kybernetické bezpečnosti jak v civilním, tak ve vojenském sektoru a američané si přejí vědět, jak to bude zapracováno do nějakého společného evropského kontextu, tak abychom mohli o tom s američany jednat. Proto bychom k tomu mohli přidat ještě nějaký odstavec, ale jinak si myslím, že se jedná o skvělou zprávu. Děkuji všem kolegům, že se vyjádřili ke zprávě, že jste se opravdu dotkli těch přesných bodů. Některé části jste skritizovali, pane Gvalterich chcete se k tomu sám vyjádřit? Grazie. Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem eh, za připomínky. Pokusím se odpovědět. Zejména na přesné dotazy. Předpokládám, že pak budou předloženy pozměňovací návrhy. Pokud jde o bod 38 a 39, chápu dobře, že máte pár pochybností, pokud jde o formulaci ale opakuji, pokud jde o kapacity s dvojím užitím v rámci rámcového programu, jestliže chceme rozvíjet evropské kapacity v rámci obrany, tak je to důležité. Asi zřejmě se neschodneme. Na druhé straně, pokud jde o posílení lidských práv, to je eh, odstavec 53, s tím naprosto souhlasím. Již na začátku zprávy je napsáno, že vlastně jsme skončili s pilířem a že nyní chceme, aby všechny politiky se odvíjely od hodnot Evropské unie a že tyto hodnoty jsou zavazující po právní stránce. Ve zprávě také řečeno, že i v právní oblasti ta návaznost byla posílena. Nicméně můžeme je lépe posílit znění nebo formulaci tohoto odstavce, kdy se hovoří o interní a externí bezpečnosti, naprosto s vámi souhlasím. Podívejme se nyní na odstavec 47, kdy se odkazujeme na zkušenosti Spojených států amerických. Můžeme to zrušit nebo vyškrtnout, nebudeme samozřejmě imitovat eh, tento model, ale tam je pouze řečeno, že USA hrají velmi důležitou roli v oblasti bezpečnosti a obrany a sami přijali určité volby v rámci externí a interní bezpečnosti, to vše je u nich provázáno a proto Evropa musí pochopit, že nyní existuje nová konfigurace politik. Hovořilo se také o SWIFTu, když docházelo při rozdělování úkolů, každý zkoumal jednotlivou položku, ale vše je spojeno a za předpokladu, že Evropská unie chce být informována o všech událostech, je třeba, abychom všechny otázky prostudovali společně. Musíme dobře sledovat zahraniční politiku, musíme být také spolu. Zákonodárci SWIFT to neznamená, že se budeme pouze zabývat interní bezpečností. A proto tyto různé dimenze musí být prostudovány. To jsem opravdu chtěla zde potrhnout. Podívejme se nyní na odstavec 60 Týká se to. Tam jsem zapomněl na Somálsko. Samozřejmě, že vždy můžeme texty vylepšovat. Pokud je odstavec 66, také ho můžeme posílit. Jak jste doporučili, v tom nevidím žádný problém. Pokud jde o šíření zbraní, opakuji, jak jsem řekl v úvodu, je to opravdu rozsáhlé téma a nechtěl jsem eh, mít eh, ve zprávě jakýsi eh, rituální odstavec jako obvykle, ale jestliže si přejete, podívám se na vaše pozměňovací návrhy ohledně tohoto konkrétního bodu. Pokud jde o spravodajské služby a střed, situačního střediska, jak to nazýváme, hovořili jsme právě o Libii a vidíme, že nemáme dostatečné informace na této úrovni. Pokud jde o NATO, to také můžeme upravit. Čekám na váš pozměňovací návrh. pokud jde o předávání více informací občanům, to také můžeme zapracovat do textu, to je možné. Souhlasím i s odstavci 18, 21 a Afrika. Já myslím, že vše bylo velice koherentní. Máme kompletní vizi o okrajové roli bezpečnostní a obranné politiky. Já s vámi ovšem nesouhlasím, ale samozřejmě respektuji váš názor. Já obhajuji svoji tézi, to jest i eh, je to většinový názor a inspiroval jsem se Lizabonské smlouvy, která byla ratifikována 27 členskými státy. Pak jste se také dotkli odstavce 74. Návrat Francie do integrovaného velení NATO. Znamená, když se jedná o transatlantickou spolupráci, tak možná tady to úplně v pořádku není. V každém případě to podporuje vztahy s USA v rámci společné obrany. Pokud jde o tripolské prohlášení, když, když dnes se o tom hovoří, tak to není příliš vítané ale existoval, byl organizován summit eh, s Unii Afriky a na tomto summitu se všichni shodli eh, s tímto prohlášením a Kadafi to nepodepsal a podepsal to předseda Africké unie. Myslím si, že můžeme se změním odstavce sjednotit, tedy s, být zajedno a nyní, co probíhá v Liby, to neznamená, že bychom měli pozměnit deklaraci Evropská unie a Africká unie chtěli, aby v oblasti bezpečnosti existovala spolupráce, s tím musíme přece všichni souhlasit. poslední zprávě Evropského parlamentu, která byla přijata v prosinci, jsme se i tohoto bodu dotkli. Paní Rozinková, já si myslím, že mm, e, váš, váš vstup do debaty byl velice koherentní, ale nesouhlasím s vámi. Jsou to pouze připomínky, které stavíte na jinou úroveň. Mě to nemohu říci, že mě to šokuje. Ale když hovoříme o strukturální, stále strukturální spolupráci, přece každý musí dělat to, co neprotiřečí eh, jeho vnitrostátní ústavě. Musíme využívat tohoto nástroje a ubezpečuji vás, že v rámci stále strukturální spolupráce metoda společenství je důležitá, je nadřazena. A proto jsme všichni hrdí na to, že jsme Evropany. To v každém eh, případě není v opozici eh, s tím, že Evropa musí mít také své vojenské kapacity, které budou používány, když budou dodržovány veškeré unijní principy a vnitrostátní předpisy. Musíme být eh, účinným aktérem ve světě, ve kterém žijeme poslední eh, připomínka pana Helera. Souhlasím s vámi, děkuji vám. Také jste mě poblahopřál k této zprávě a já využívám situace. Taky by, chci vám říct, že vaše práce byla skvělá a díky vaší zprávě parlament se začal zabývat eh, návazností mezi civilními a vojenskými záležitostmi. Souhlasím také s připomínkou generálního štábu a je třeba, aby vše bylo propojeno, jestliže chceme dosáhnout politické koherence. Uvedli jste konkrétní příklad, který považuji za velmi dobrý a bude také zapsán do této zprávy. Děkuji. Děkuji. Pokud jde o předložení pozměňovacích návrhů, datum je 8. března a e, dále se sejdeme 15. března po slyšení Eulexu a Jupol Bosna. Nyní přecházíme k dalšímu bodu týkající se stanoviska, který musíme eh, dát o, na téma podmínek přístupu k veřejné regulované službě nabízené celosvětovým družicovým navigačním systémem, vytvořeným na základě programu Galileo, Evropská komise v prosinci také nám předložila na podvýboru návrh, došlo k první diskuzi začátkem tohoto měsíce, to je v únoru, o návrhu komise. Paní Kopa nám předložila své hlavní body, mohli jsme se k tomu vyjádřit. Pokud jde o pozměňovací návrhy 29, byly předloženy a Měli jsme předtím 15 pozměňovacích návrhů předložených zpravodaj navrhovatelkou stanoviska. Předáváme slovo paní eh, Kopa. Děkuji vám. Takže v první řadě bych chtěla poděkovat všem kolegům za pozměňovací návrhy, které považuji za nesmírně přínosné k této poněkud technické a ne příliš snadné zprávě. Děkuji zejména paní Rojtové za její spolupráci a za přijetí té centralizované kontroly implementace minimálních standardů pro přístup eh, k eh, veřejné, veřejně, veřejné službě Galilea. A vzhledem k tomu, že tu je řada různých pozměňovacích návrhů, tak abychom vyjasnili, že Eh, komise by měla mít možnost monitorovat a přijímat příslušná opatření v případě porušení ustanovení tohoto nařízení. Členské státy zas budou zodpovídat za implementaci a dodržování národních ustanovení v souladu s ustanoveními nařízení. A varujeme, že ohrožení bezpečnosti systému by mohlo vést ke stažení povolení. Ale zároveň samozřejmě existuje základní právo odvolání proti jakémukoliv rozhodnutí, které bude považováno za neodůvodněné. Jinými slovy, tu bude monitorovací kontrola a systém postihu na dvou úrovních. Jeden pro Unii a jeden pro členské státy. A snažíme se vyhovět v jakémukoliv legitimnímu eh, právu zainteresovaných stran. A tím myslím, že vytváříme vyrovnanější uplatňování zásady subsidiarity, což bylo také základním smyslem mého návrhu stanoviska. A teď k dalším pozměňovacím návrhu. Existují mnoho z nich, které přispívají ke zkvalitnění e, návrhu. Budeme hovořovat, odkazovat pouze k těm, které nemůžeme akceptovat, nebo tu máme určité pochybnosti a chceme je s vámi probrat. Naj... Začnu pozměňovacím návrhem 14, 14, 14 nebo 40, který hovoří o financování systému a navrhuje, aby komise eh, použila ten, nebo uspíšila ten model PRS. Já nemám žádnou expertízu týkající se financí a nemohu tudíž komentovat věcnou stránku věci a samostatný finanční model pro PRS. Ale jsem přesvědčena, že tento pozměňovací návrh jde nad rámec výboru SEDE a tudíž nemám záměr ho podpořit. Pokud jde o pozměňovací návrh paní Lezing, tak nemohu podpořit pozměňovací návrh 17, protože Evropský parlament opakovaně říkal, že Galileo je hodnotný systém, který musí být používán v rámci misí eh, společné politiky. Na druhou stranu podporuji pozměňovací návrh 42, který je v souladu s praxí Evropského parlamentu, protože Lisabonská smlouva umožňuje eh, rozšíření období tak, aby eh, to odpovídalo tedy praxi, eh, která, kterou máme v Evropském parlamentu. Paní Jetemaki 26 tam nemohu akceptovat ten návrh, protože to zahrnuje vyškrtnutí ustanovení, které zavazuje komise, aby informovalo v případě zahájení šetření eh, parlament. A dále, pan Butychov, tam je 16, 18 a 22 a tady se vnáší důležité návrhy, ale já mám pochybnosti, jestli je to správný způsob, jak to tady realizovat. Eh, pozměňovací návrh 18 je jediný, který odpovídá právnímu jazyku nařízení, protože, eh, a já ho podpořím, protože to bylo také v souladu se stanoviskem pro střednědobé hodnocení eh, evropských satelitních programů. Nemohu však podpořit pozměňovací návrh 19, protože eh, já myslím, že není vhodné zmiňovat konkrétní země. A další návrhy vnímám spíš jako politické deklarace a nemyslím si, že by měly být do právního textu, jakým toto nařízení je, začleněny. Ale pan Lamberts přeložil podobné pozměňovací návrhy také ve výboru ITRE za zelené a to v podobě prohlášení, které má být připojeno k legislativnímu návrhu. Myslím, že toto řešení se mi zdá schudnější a chci se zeptat kolegů, jestli jsou připraveni eh, zaujmout tento postoj i v našem výboru. Děkuji. Děkuji vám. Paní Rojtová. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěla navázat na tu minulou rozpravu a také eh, bych chtěla ocenit přísný postoj paní zpravodajky Kopy a jsem ráda, že jsme našli společné řešení eh, té odpovědnosti za stanovení sankcí. Jejich součástí jsou, je právě, jsou i ty trestně právní tresty a to jak na úrovni členských států, tak i v těch třetích zemích a to tak, že to je nyní v souladu s kompetencemi Unie. Také jsem ráda, že jsme našli společnou řeč ohledně eh, těch možností odvolat se proti pokutám a i proti eh, případnému odnětí licencí a to tak, aby to bylo v souladu s právem Unie. Jinak podporuji také většinu, vše, většinu těch ostatních jejich bodů. Eh, jsem ráda, že upozorňuje na podporu nebo na souhlas Evropského parlamentu, pokud jde o uzavírání dohod se třetími zeměmi. Stejně tak je velmi důležité eh, upozornění nebo odkazování na Evropskou bezpečnostní strategii eh, nebo v článku 4 ohledně utajovaných informací odkaz na bezpečnostní předpisy Rady a rozhodnutí komise a i to, že audity a inspekce mají být pravidelné a to skutečně vylepšuje tu zprávu. Jsou to důležité body. Mám trošičku výhradu k těm pozměňovacím návrhu číslo 6 a 8 a ráda bych, abychom trochu ohledně toho vedli debatu v článku 2, odstavec 2, se říká, že Rada, Komise a členské státy mají eh, k tomu systému PRS neomezený a nepřetržitý přístup ve všech částech světa. A paní zpravodajka tam vkládá slovo všechny členské státy. Ale já si myslím společně s komisí, že by mělo jít jen o ty státy, které o přístup požádali, což je i uvedeno v dalším odstavci. A případně se podílejí na financování, což není bohužel ještě ujasněno. A že vložení toho slova všechny státy může být zavádějící. A nevím, jestli účelem bylo zpřesnění, a nebo jestli paní zpravodajka měla eh, na mysl měnit smysl toho článku dvě, eh, Takže to je jeden bod. A ten druhý se týká eh, toho článku 8, ve respektive amendmentu 8, kdy mm, tam ten článek mluví o tom, že uživatelé jsou fyzické a právnické osoby řádně oprávněné oběrateli, odběrateli PRS k tomu, aby vlastně nebo používali přijímač PRS. A paní zpravodajka tam vkládá vedle těch eh, fyzických a právnických osob ještě vládní organizace, vládní orgány. Eh, vládní orgány jsou právnické osoby a eh, chápu, že chce zdůraznit možnost tedy těch také vládních orgánů, mm, jejich možnost býti uživateli ale eh, je to tedy problém legislativní a možná, že najdeme nějaké ještě řešení, jak to upravit eh, tak, aby to bylo v souladu. Například fyzické a právnické osoby, včetně vládních orgánů a mezinárodních organizací, to by pak odpovídalo případně. Ehm, mám tady eh, problém, nebo navrhuji ještě Eh, nebo respektive já jsem navrhla tedy další do článku 10 doplnit, aby ve třetích zemích byl zajištěn přístup do referenčních stanic také pro kontrolní účely evropských orgánů. Myslím, že je to důležité. Eh, dále také eh, jsem navrhla, to byl právě ten pozměňovací návrh číslo 40, aby komise s pomocí členských států vytvořila nějakou zprávu a představu o modelu financování a rámcových nákladech na Eh, na PRS služby, eh, protože eh, to je skutečně předmětem velkých pochybností a i když má paní zpravodajka pravdu, že to možná není téma, které by přímo měl řešit náš podvýbor, přesto se domnívám, že pokud tato otázka nebude vyjasněna, tak se vlastně ani na radě, ani asi v parlamentu nepohneme dál, takže jestli bychom byli schopni najít k tomu nějaký koncenzus, tak já mám pocit, že by Eh, jsme měli mm, tento návrh přijmout a chtít po komisi, aby to s členskými státy dopracovala. Eh, ono mimo jiné jedná se o rozhodnutí, eh, nikoli, respektive o mm, rozhodnutí, nikoli o nařízení, takže vlastně jde o začátek jakéhosi procesu. Ehm, Eh, já jsem tam podala ještě pozměňovací návrhy, které se týkají lingvistického problému a eh, věřím, že s tím nebude nikdo problém. Šlo o to, že v českém jazyce se to překládá jinak. Eh, souhlasím s pozměňovacími návrhy ALDE, které u paní zpravodajky, která upřesňuje postup při poškození systému. A jenom bych chtěla doplnit ještě možná jako ústní pozměňovací návrh podaný písemně Eh, že je potřeba i předat při vážných událostech informace do Evropského parlamentu. To si myslím, že bychom tam měli doplnit, protože tam je systém, její, ona to vylepšuje eh, možnost, jak eh, postupovat v případě porušení toho systému, ale chybí nám tam ta koncovka, aby i parlament měl přehled. Nikoli o drobnostech, ale o těch závažných věcech. Mám nebo nesouhlasím s návrhy na to, aby eh, tento systém nebyl používán pro mm, obrané účely, eh, ale souhlasím s panem eh, Butikoferem, který upozornil v tom svém pozměňovacím návrhu číslo 16, že vlastně mm, to není správně definováno, že jde jenom o použití e, pro civilní účely, protože e, správně upozorňuje na to, že je to i mm, cílem, nebo respektive budou ho využívat i obrané systémy a že je to možné nějakým způsobem doplnit, ale souhlasím s paní zpravodajkou, že tak, jak jsou ty pozměňovací návrhy navrženy, takže e, jsou ideologické a Eh, vyčítání nebo výčet zemí, které mají ten či onen názor, považuji za naprosto mimo rámec eh, tady tato, tohoto rozhodnutí. Eh, takže já myslím, že mohu skončit. Takže tady mám teď informaci, že v překladu bylo přeloženo, že nesouhlasím s vojenským použitím. Naopak, já nesouhlasím s tím, aby v textu bylo výslovně řečeno, že to není použito pro vojenské účely. Takže to teď, teď upřesňuji tedy český překlad. Děkuji. Merci beaucoup. Děkujeme. Komise, pan Tilman. Yeah, thank you very much. Děkuji vám. Já jsem si přečetl pozměňovací návrhy s velkým zájmem a také jsem vyslechl připomínky paní zpravodajky. Je tady série pozměňovacích návrhů, které jsou více deklarativní povahy. A některé z nich by mohly být, řekněme, možná v úvodních ustanoveních, bodech odůvodnění, ne eh, přímo v samotném hlavním textu. A pak pokud jde po užití pro ty obrané účely, či vojenské účely, tady chci odkázat na usnesení, které tento výbor již přijal, takže tady není nic nového, ale ti, kdo mají zájem o větší podrobnosti, tak PRS je jenom jedna z pěti služeb systému Galileo, které mohou být využívány a tady jsme konstruovali určité rozdělení mezi základními minimálními standardy, které musí dodržovat členské státy a pak v kompetenci členských států může být ten systém využíván i tedy v rámci jejich kompetence e, samozřejmě s kontrolou e, parlamentu, rady a komise. Ale musíme být také v jistém smyslu opatrní když jde o nařízení 683, které nastavuje ten systém z roku 2008 a které dává jasnou roli komisi a eh, GSA. Já jsem viděl některé připomínky, které by si přeli větší zvýšení té eh, pravomoci směrem ke GSA, ale musíme eh, být věrní tomu, co jsme rozhodli v roce 2008. Děkuji vám. Merci. Madame Rojtová souhaitait ajouter. Chci znovu upřesnit, protože zase to nebylo eh, správně přeloženo. Takže ještě jednou říkám, nesouhlasím a IPP nesouhlasí s návrhem paní Sabine Lessing, která říká, že Galileo nesmí být použito pro vojenské účely. Já nesouhlasím s tímto návrhem, který říká, že nesmí být použito pro vojenské účely. Bylo to špatně přeloženo. Je crois qu'il n'y avait pas d'ambiguïté sur votre position ou celle du PPE vis-à-vis -vis des, des propositions. Já myslím, že všichni pochopili, že nejste v rozporu eh, a souhlasíme, paní Kopa. very important to say because... Ano, tohle je důležité. To myslím, že bylo důležité ještě doupřesnit, protože jinak mě to trochu mátlo. Jenom takové dvě drobné věci k tomu, co říkala paní Rojtová. Za prvé šestka. Pozměňovací návrh 6 tedy. Tento návrh nechce měnit ten základní princip, kdy pouze členské státy, které si přejí mít nějaký prospěch z toho systému, budou mít neomezený e, a, e, přístup. Ti, kdo se chtějí, všichni, kdo se chtějí účastnit, ti, kdo chtějí, tento přístup mají ale pokud se vám to zdá ještě nejasné, můžeme tu sformulaci nějak upravit, aby to bylo více jasné. Ale to bylo jenom, aby to byl ten základní princip. Teď pozměňovací návrh 8. Ten můj pozměňovací návrh. Já jsem chtěla zdůraznit ty vládní orgány proto, aby se tím zdůraznilo, že různé sektory rů, různé složky, rezorty vlá, vlády eh, nebo státu by měly mít možnost využívat tedy plně ten systém. Nic víc, jenom zdůraznit tuto záležitost. Teď pokud jde o financování, jistě, že je to nesmírně klíčové, nesmírně důležitý prvek, ale já si nemyslím, že eh, toto je stanovisko, v kterém bychom měli tuto záležitost rozpracovávat. A protože nemáme k dispozici všechny informace, tak mně se ani nelíbí, aby to v tom textu bylo příliš. Přijímám váš ústní pozměňovací návrh k informování v případě poškození toho systému. To se mi zdá velmi důležité. A já sama chci předložit tři ústní pozměňovací návrhy, tak abychom nalezli nějaký kompromis. Já myslím, že nepotřebujeme přímo kompromisní návrh. Já vám pošlu ty svoje návrhy k ústním pozměňovacím návrhům. Je jasné, že toto je technologie, která má dvojí použití, to znamená potenciálně civil, civilní i vojenské. Existují různé návrhy, různé názory na tuto záležitost, ale pro nás a pro EPP je to jasné a vycházíme, vycházíme z toho, že je to tedy dual use technology. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji, pan Heller. Ich habe nur eine Anmerkung unter Tagesordnungspunkt 7. Ähm, Chci se dotknout bodu 7. Mám malou připomínku k tomuto bodu. Pokud jde o tento konkrétní bod, eh, nemáte-li další připomínky. Další etapou bude hlasování 10. března. V pořádku, děkuji. Mám ještě pár bodů, nebo bod různé. Pan Hler. Jak jsem řekl před chvílí, já mám jeden formální bod. Víme, že všichni se snaží eh, to přeložit jednotlivá znění co nejlépe, ale v německém znění máme celou eh, sérii gramatických eh, chyb i jazykových nedostatků a jak to opravíme. Já vím, že Němčina je těžký jazyk, ale máme slovesa a někdy je dobré, když použijeme sloveso, aby ta věta byla srozumitelná. To je za A a za B. Na pořad jednání bychom mohli zapsat další bod. To jest, připravili bychom stanovisko o Eneze a zprávě Eneze. Já jsem zpravodaj Pokud jde o komisi, já bych rád eh, také k tomu něco uvedl. Bien, les deux points sont... Eh, tyto dva body jsou eh, samozřejmě dobře zaznamenány. A pokud jde o váš druhý bod, rozhodnutí musí být ve, přijato ve výboru AFET. A tyto návrhy byly předloženy koordinátorovi výboru AFET a čekáme na jejich odpověď. Děkuji vám. Příště se sejdeme 15. března, Eulex Kosovo, Pol Bosna a nová rozprava o zprávě Valtěry. Děkuji.